Jeho text bude přímo předložen výboru pro základní práva, tak aby tento eh, podvýbor mohl eh, celý text během příští